So, dear colleagues, may we begin with the afternoon program? I would like to welcome. Rád bych eh, přivítal paní profesorku Gizelrühl, která, která představí studii ohledně eh, tvorby kompetencí v rozvíjení odbornosti v obchodním právu, kterou zadala tematická sekce pro občanská práva a ostatní záležitosti na žádost výboru Jury v kontextu naší výborové práce na eh, legislativní zprávě z vlastní iniciativy ohledně urychlení vyřešení obchodně právních sporů. Paní profesorko, máte slovo na zhruba 15 minut a poté budou následovat eh, případné otázky europoslanců. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, dovolte mi poděkovat vám za pozvání do Bruselu. Byla jsem tu v červenci na slyšení o urychlení eh, obchodně právních sporů a jsem zde dnes velice ráda opět s vámi, abych eh, diskutovala výsledky naší studie ohledně tvorby dovedností v obchodně právních oblastech v členských státech. Má dnešní prezentace má tři části. První část tam stručně popíšu nejdůležitější zjištění naší studie. V druhé části probereme eh, dopady těch zjištění na řešení sporů v EU. A v třetí části vám představím několik doporučení, která, pokud budou implementována, doufejme, navýší celkové kompetence v obchodně právních záležitostech v EU. Takže dovolte mi začít zjištěními. Pochodní smlouvy se odvíjejí v extrémně komplexním prostředí, protože jsou řízeny eh, velice nesourodým systémem národních, regionálních a evropských regulací. Proto je zde čeleno velké právní nejistotě, zejména když se obchoduje přes hranice. Je nejasné, který zákon se týká smlouvy, je nejasné, co může být předmětem žalody, žaloby, je nejasné, zdal se vynucovat nějaký zahraniční rozsudek. Pro překonání těchto nejistot se obchodní partneři snad, eh, často dohodnou na příslušném soudu i právu, které bude řešit případné spory. A pokud to udělají, tak se ukazuje, že anglické právo a anglické soudy jsou zvlášť oblíbené. Podle celé řady empirických studií, které popisují ve své studii, anglické právo a anglické soudy jsou voleny daleko častěji než soudy kterékoliv jiné země, zejména než jiné země EU. A podle stejných empirických studií eh, ty volby jednotlivých stran jsou hlavně motivované kvalitativními faktory, zejména kvalitou smluvního práva v Anglii a kvalitou soudců a soudů v této oblasti. Je jasné, že kompetence v oblasti obchodního práva, jak to vnímají jednotlivé strany, jsou nerovně distribuovány napříč EU. Ne, nemusím dodávat, že toto zjištění sebou nese celou řadu problémů. Nejprve, ne všechny obchodní strany si mohou dovolit eh, přijít se v Anglii, kde jsou vysoké náklady, zejména střední a malé podniky nebo mikropodniky, tím pádem nejsou schopny eh, dostat své spory Eh, před anglický soud. Eh, výhled Brexitu navíc tento problém dále vyostřuje, protože Spojené království nejspíše přijde o přístup do justiční oblasti EU a tím pádem anglické soudní procesy již nebudou požívat tolika evropských nařízení, které usnadňují justiční kooperaci v oblasti občanskoprávního a obchodně právního. Eh, zejména anglická judikatura nebude přímo vymáhána v souladu s nařízením Brusel 1a. I e, obchodní strany, které zatím tím pádem velice rády řešily své spory u anglických soudů, pravděpodobně, s nejvyšší pravděpodobností toto své rozhodnutí změní a budou hledat alternativu ve zbývajících členských státech. Ovšem, e, když se podíváme na občanskoprávní systém těch ostatních států, tak se velice rychle ukáže, že ne všechny ty systémy odpovídají očekáváním obchodních partnerů. Podle celé řady studií eh, se obchodní strany záměrně vyhýbají soudům v některých zemích. Nedávný průzkum v rámci Eurobarometru ukázal, že většina firm z Bulharska, Chorvatska, Itálie, Slovenska, Slovinska a Španělska otevřeně hodnotí justiční systémy vlastních zemí jako špatné. A Eh, nejnovější index vlády práva eh, říká, že eh, občanskoprávní systémy v těchto a ještě dalších jiných státech jsou dosti špatné. Jinými slovy, říkáme, že mnoho členských států, ne všechny, ale mnoho členských států nemá ty obchodně právní kompetence, které by z jejich soudů a z jejich práva učinilo něco atraktivního pro obchodní strany, což je zase problematické, protože je velice důležité, aby toto fungovalo pro přeshraniční obchod a tím pádem pro fungování vnitřního trhu. Strany musí věřit, že budou moci uplatnit svá práva, když půjdou k soudu. Otázka tedy je, jak celkový obchodně právní kontext v EU lze vylepšit. Ve své studii diskutuji celou řadu doporučení. První doporučení se týká řešení sporů v členských státech a předpokládá zavedení nějakého urychleného postupu pro přeshraniční obchodní spory. Podobně jako máme například u malých nároků, malých sporů před několik, z doby před několika lety. Toto doporučení zohledňuje fakt, že jedna z hlavních obav pro obchodní strany, když řeší přeshraniční spory, je efektivita soudních, soudních jednání a zejména jejich délka. Podle jedné studie například eh, rychlost řešení sporů je jeden z pěti hlavních důvodů, proč si někdo vybere řešit spor v dané zemi. A naopak eh, rychlost řešení problému, respektive pomalost řešení problému, je jeden z pěti hlavních důvodů, proč nechtít řešit spor v určité jurisdikci. Samozřejmě nabízení rychlého a efektivního soudního řízení eh, činí občanskoprávní systém atraktivní pro obchodní strany. Ovšem bohužel, když se podíváte na členské státy, tak se jasně ukazuje, že ne všechny si vedou úplně dobře, pokud jsou měřeny v tomto pohledu. Podle nedávného EU Justice Scoreboardu eh, celá řada sporů řešených ne ve všech členských státech trvá dlouho. Například v Itálii průměrně soudní řízení trvá 500 dní a to je jenom rozhodnutí v první instanci v obchodních otázkách. Na Maltě, na Slo- ve Slovensku, Chorvatsku a Řecku je to zhruba 400 dnů. Na tomto pozadí e, nějaký urychlený evropský systém by byl rozhodně vítaný, protože by to zajistilo, že v každém členském státě se dá k dispozici rychlá a efektivní metoda, jak řešit přeshraniční spory. Ovšem z nejrůznějších důvodů nějaký evropský urychlený postup není všelékem. Je sice málo pochybností, že soudní řízení v některých členských státech trvají až příliš dlouho, neexistují žádná empirická data, proč se to tak děje. Máme nedostatek soudců, málo kvalifikovaných soudců. To může mít stejně negativní dopad na délku, na trvání soudních, soudních řízení. Eh, podobně může být například nedostatek prostředků nebo nedostačující IT infrastruktura. Za druhé, e, rychlost je sice důležitý faktor pro obchodní strany a jejich rozhodnutí řešit spory na určitém fóru, rozhodně to není jediný faktor. E, podle celé řady empirických studií jde také o předvídatelnost, spravedlnost toho výsledku. To jsou ještě důležitější faktory. Evropský urychlený postup by tak pomohl dosáhnout lepších výsledků e, v jednoduchých případech. V těch složitých případech by asi moc nepomohl. A za třetí, to nejlepší řízení nám stejně nepomůže, když eh, soudy a soudci nemají kompetence, které potřebují a nemají dost zkušeností pro řešení přeshraničních obchodně právních sporů. Anglické soudy a zejména eh, londýnský obchodní soud eh, jsou oblíbené nejen proto, že ta příslušná procedura se považuje za efektivní a rychlou, ale také proto, že tamní soudci jsou velmi respektovaní a jsou považováni za odborníky na obchodní právo. E, zavedení urychleného evropského řízení pro přeshraniční obchodní spory tím pádem e, bude nutně pouze prvním krokem. Druhý krok, což také doporučuji ve své studii, musí být zřízení specializovaných soudů nebo komor pro přeshraniční obchodně právní spory, v členských státech a bude to zřízeno ze strany členských států. To odvisí od rozpoznání toho, že specializace je právě nástrojem číslo jedna pro zlepšení kvality soudních řízení a judikatur. Například v Německu eh, došlo k úspěšným experimentům se specializovanými soudy v kontextu justiční spolupráce, zejména v oblasti eh, mezinárodních adopcí a eh, opatření na ochranu dětí. A velice podobně eh, celá řada členských států eh, se soustředí na aplikaci například platebních příkazů nebo malých nároků eh, v jednom soudě. V EU je tradice specializovaných soudů například v oblasti duševního vlastnictví. Podle komunitárního nařízení a například nařízení pro ochranné známky členské státy musí designovat soudy které budou řešit případy porušení eh, například eh, evropských ochranných známek nebo patentovaných designů. Já ve své studii proto navrhuji, aby se EU přidržela tohoto pravidla, aby vyžadovala od členských států, aby designovali alespoň jeden specializovaný soud nebo komoru pro přeshraniční obchodně právní spory. Tyto soudy nebo komory si rychle vytvoří potřebné kompetence, akumulují zkušenosti, protože obvykle budou mít jeden druh schodných případů. Budou muset zajistit, že obchodní strany budou eh, mít přístup k tomuto specializovanému soudu, který bude schopen vyslyšet jejich, jejich spor. Procedurálně to bych doporučila, aby tyto specializované soudy nebo komory aplikovaly v jednoduchých případech ten zjednodušený evropský postup a poté ve složitějších případech přistupovali k, k případům si případ od případu. Eh, v případě zahraničních eh, stran sporu by měli mít možnost vést celé řízení v angličtině. Se zavedením tohoto urychleného postupu pro řešení přeshraničních obchodních sporů a se zřízením specializovaných soudů nebo soudních komor, což ve své studii doporučuji, by EU popošla o velký kus cesty vpřed pro zlepšení kompetencí ve věci přeshraničního obchodního práva v členských státech. Já bych ale doporučila, aby EU šla ještě dále. Konkrétně bych doporučovala, aby se začalo zvažovat vytvoření Mezinárodního soudního dvora pro řešení přeshraničních obchodně právních sporů dejme tomu takový Evropský obchodní soud. E, to by, ten by doplňoval soudy v členských státech a nabízel by stranám sporu dodatečné mezinárodní fórum pro řešení přeshraničních obchodních sporů to by eh, představil, tento postup by představoval celou řadu výhod. V první řadě takovýto Evropský obchodní soud by byl skutečně mezinárodním soudem. Jako takový by mohl lépe reagovat na potřeby eh, jednotlivých stran, lépe než národní soudy, které jsou vždy zakotvené do určitého národního systému. Tento soud by měl mít možnost lépe se eh, profilovat jako zkušené specializované forum pro řešení tohoto druhu sporu podobně jako třeba Mezinárodní arbitrační tribunál Eh, musí být obsazeno ob- eh, zkušenými obchodními soudci z členských států. Ti by zajistili, že soud bude mít dostateč- dostatečné zkušenosti a expertízu, aby řešil mezinárodní spory. Kromě toho by to bylo důvěryhodným signálem toho, že ten soud je nestraný a že nebude pravděpodobně stranit žádné ze stran sporu eh, jenom kvůli národnosti. Takovýto Evropský obchodní soud by mohl tím pádem stranám sporu nabídnout daleko více něco podobného jako mezinárodní arbitraci. Nicméně takovýto soud by nejen obohatil eh, ten prostor pro řešení sporů v EU a nabídl by stranám Mezinárodní forum pro řešení jejich konkrétního sporu, mohl by se také konkrétněji účastnit v jaksi globální konkurenci v boji o e, soud, který bude řešit nejvíce sporů. Tato konkurence v nedávné době například e, vyvolala založení podobných soudů v Singapuru nebo v Číně. Je evidentní, že Evropský obchodní soud by zde byl správnou, e, správnou cestou, vytvořilo by to atraktivní globální forum pro řešení mezinárodních sporů. Takže sečteno a potrženo, bych doporučila přijmout tři opatření za účelem zlepšení celkové obchodně právní kompetence v EU. Za prvé, zavést zjednodušený evropský postup pro přeshraniční obchodně právní případy, které, které by se aplikoval soudy v členských státech, dále zřízení specializovaných soudů a soudních komor v členských státech a za třetí vytvoření zřízení Evropského obchodního soudu. Kromě toho doporučuji ve své studii přijetí eh, celé řady dalších opatření, která se týkají volby judikatury, školení soudců, přístupu k zahraničnímu právu a právní vzdělávání. Eh, z důvodu času eh, je teď nemohu rozvést, ale všechno o nich najdete v psané verzi mé studie a samozřejmě vám eh, velice ráda poskytnu větší podrobnosti v rámci diskuse, pokud se někdo bude zajímat. Eh, na závěr mi dovolte říci, že jsem přesvědčená, že ten navržený balíček opatření, pokud budou implementována, pomůže zlepšit celkové obchodně právní kompetence v celé EU. Zajistí to, že strany obchodních sporů budou mít přístup ke kvalitním soudům a procedurám ve všech členských státech bez ohledu na to, jak jsou ty strany velké nebo jaké mají prostředky budou možnost důvěřovat tomuto soudu, budou moci věřit, že budou moci vynotit své nároky eh, bez ohledu na to, odkud je jejich protistrana a bez ohledu na to, zda se dohodli na nějakém konkrétním foru. Kromě toho EU jako taková se vyvine v atraktivní místo pro řešení takovýchto obchodně právních sporů a bude schopna konkurovat jiným eh, takovýmto centrum pro řešení sporů po celém světě, což zvýší atraktivitu Evropské unie pro obchodní činnost. Děkuji vám za pozornost. Thank you, professor. A window of opportunity for the members to, to ask. Nyní je příležitost eh, položit otázky. Pan Lebreton má otázku. Ano, já vám děkuji a já děkuji předřečnici za velmi konkrétní a přesné návrhy. To se stává málo kdy, že někdo v tak malém čase nám přednese natolik uh, ucelené uh, řešení. To, co vy navrhujete pro zlepšení Eh, nařízení a o těch obchodních přeshraničních eh, sporech je opravdu pertinentní a kromě toho jste velmi dobře gradovala eh, ty návrhy. Ten první mi nečiní žádný problém, to zná přesvědčit národní soudy, aby byly rychlejší při řešení jednotlivých žalob a sporů těch 500 dní v Itálii, 400 v Řecku, to je prostě příliš mnoho. Takže k prvnímu bodu ža- nemám žádnou kritiku. Druhý návrh, ten už je trošku citlivější, trošku ošemetnější, kdy doporučujete specializované soudy v každém členském státu pro obchodní přeshraniční spory. Ale samozřejmě, že tam už lze s úspěchem pochybovat, protože je pokušení, aby po každé, když vznikne nějaká trošku složitá věc, se obrátit na tento specializovaný soud. No ale to vyvolává určité obavy protože se pak stane s eh, národním systémem. Ten bude rozštěpen na různé mm, specializované soudy. A ta eh, osoba, ten žadatel se bude mm, potom eh, je dobré, aby se obracel na soud v obecnějším slova smyslu. A pak samozřejmě doporučujete specializované komory. To už je možné. Každopádně já myslím, že těžko přesvědčíte členské státy, nebo aspoň v, v krátké době, aby se e, uchylili k takovému řešení. Kromě toho prosazujete, aby před e, těmi tribunály, aby se hovořilo anglicky. Ale je, podle mě v některých členských státech to, třeba ve Francii, to vyvolá u, problém s ústavním pořádkem, protože tam je jasně stanoveno, že jazykem justice je francouzština. A končím vaším eh, posledním návrhem vytvořit eh, tedy Evropský eh, obchodní soud ještě navíc. Tam už nejsem schopen vás nasledovat. Podle vás by to neměla být tedy náhrada těch specializovaných národních soudů. Bylo by to ještě něco navíc. No ale jak pak definujeme kompetence takového evropského soudu oproti těm specializovaným soudům vnitrostátním? To je první otázka. A druhá otázka, viděli jsme eh, tam v té tabulce určité informace, neměla jste často rozvinout, ale mě to velice zaujalo. Tam byla volba rozhodného práva. Volba rozhodného práva. Co to znamená? Co znamená ta volba práva? Co tím myslíte? Děkuji vám předem za odpovědi, každopádně to bylo nesmírně zajímavé. Paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan eh, Koferaty, eh, stínový zpravodaj, se bohužel omlouvá, protože nemůže být dnes v Bruselu a proto mě požádal, abych jeho jménem vystoupila. Za prvé i já e, mým jménem vám děkuji za představení velmi zajímavé studie a jménem pana Koferaty bych e, se chtěla e, zeptat na tu otázku bargaining of parties, protože na začátku studie jste hovořila o tom, že v případě obchodních sporů zúčastněné strany by měly být na stejné úrovni, že mají stejnou pravomoc a že žádná z těch stran by eh, neměla být vnímána jako eh, slabší strana a že tedy žádná strana by eh, neměla být předmětem ochrany. Ano, ale tady máme problém v případě obchodních sporů, že se jedná o mnoho malých a středních podniků a když se podíváme na eh, realitu, eh, jaké finanční eh, možnosti mají velké podniky a jaké zase ty malé střední podniky a ty mikropodniky, tak samozřejmě ty finanční možnosti jsou různé. A proto bych se chtěla zeptat, co můžeme udělat proto, aby bychom tu špatnou výchozí eh, pozici těch malých a středních podniků při obchodních sporech zlepšili. Paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za nesmírně podnětnou prezentaci. Mám za to, že vaše doporučení Některá jsou pro krátkodobý limit, některá jsou, mají dlouhodobější perspektivu. Takže ten jaksi, jakýsi evropský, či mezi, mezinárodní evropský soud by mohl být v eh, si soutěži s jinými mezinárodními soudy. Singapur, Čína. Ráda bych dostala více informací o tom, jak by to pak jak to funguje na jiných kontinentech. A další poznámka se týká přístupu k, k datům. Vy to jenom zmiňujete jako drobnou věc, že by se dal přístup k datům zlepšit. Ale mě by zajímalo, zda máte nějaký eh, pohled na tu takzvanou prediktivní spravedlnost nebo justici. teď, když eh, vlastně umělá inteligence může projít rozhodnutí všech těch soudů. A pak, když budou nějaké společné eh, databáze, nemohlo by to náhodou být, eh, nemohlo by to být určité riziko, anebo je to naopak eh, příležitost dosáhnout větší předvídatelnosti. Máte k tomu nějaký, na to nějaký názor? Protože slyším mnohá pro a proti tohoto prediktivního přístupu a ráda bych si v celé věci zjednala jasno. Takže tolik eh, otázky, které vám byly položeny. Mohu vás požádat, prosím, o odpověď. Děkuji. Je to mnoho opravdu zajímavých eh, a poměrně náročných otázek, ale já se pokusím na ně odpovědět v tom časovém limitu, který mi byl vyměřen. Pan Lebreton a jeho otázka. První bod jestli jsem vám dobře rozuměla. Ty specializované soudy a komory v členských státech. Jestli jsem to dobře pochopila, tak vy říkáte, se ptáte, jestli je dobré zakládat takovéto specializované, tedy soudy, jestli to správný způsob, ale ty komory to ano. Já bych to nechala úplně na členských státech, jak implementovat ten požadavek zajištění specializovaných for Mohlo by to být buď prostřednictvím sociálního soudu, nebo prostřednictvím e, nějak jiného řešení, podle toho, co lépe zapadá do e, soudního systému toho daného členského státu. Dokážu si představit, že třeba Nizozemsko, e, které nyní pracuje na založení Mezinárodního soudu, by chtělo tento soud jmenovat jako, to forum pro řešení mezinárodních sporů, zatímco Německo nebo Francie které vytvořily eh, specializovaného, specializované komory, by spíš zvolili tuto verzi. A eh, čili já bych to nechala spíš na členských státech, jestli eh, to, na které, na které struktury tu, tu pravomoc přemíc, převést. Pokud jde o jazykovou otázku, tak to je samozřejmě velká debata, ehm, jak se postavit k té nelehké otázce toho, jestli dovolit řízení v angličtině. Členské státy, které zavedly eh, řízení v angličtině, samozřejmě poté vedly významné eh, debaty ústavního charakteru. Alespoň v té míře, v níž já sleduji tu diskuzi v Německu, Francii, v některých jiných členských státech, tak se mi zdá, že z ústavního hlediska to není až takový problém, aby se připustila řízení v angličtině u takovýchto specializovaných <clears throat> přeshraničních Eh, řízení, pokud jsou, je zajištěn překlad do původních jazyků. A já mám za to, že tak toto eh, funguje i ve Francii. Například ta, u eh, Pařížského odvolacího soudu, tam je překlad do francouzštiny, aby bylo zajištěno, že ústavní práva všech stran, včetně veřejnosti, jsou zajištěna. Takže můj, eh, má odpověď by byla, že ano, je na místě na to upozornit, ale když se pak podíváte na to, jak to členské státy řeší, tak vidíte, že to má určitá průchodná řešení. Dále vaše otázka týkající se toho Evropského obchodního soudu. No, eh, to by rozhodně nemělo nahrazovat soudy členských států. Pouze by to doplňovalo eh, soudy členských států. Bylo by to jakési dodatečné forum a ten rozdíl z hlediska jurisdikce by měl být ponechán na, na těch jednotlivých stranách sporu, které ty strany by si mohly rozhodnout, kde to bude. Mohou se, jestli se chtějí obrátit na soud členského státu nebo nějaký jiný já myslím, že by to, tento Evropský soud neměl, neměl mít nějakou povinnou jurisdikci, neměli by, neměl by někdo povinně být odkazován k tomuto soudu, ale ten Evropský soud by byl jakousi volitelnou variantou, kdybychom nechali na e, stranách sporu, aby si rozhodli, jaké fórum je pro ně nejlepší. A myslím, že mnoho lidí by to raději řešilo v členských státech, jiní by to možná spíš řešili před Mezinárodním soudem. Ale jak ještě jednou říkám, to bychom nechali na samotných stranách sporu. Je důležité, aby ten Evropský soud spíš doplnil, nikoliv nahradil eh, soudy členských států. A eh, ta poslední záležitost týkající se volby práva. Já ve své studii popisuji, že Řím 1 má poměrně liberální postoj k té volbě práva, to znamená, že komerční strany si mohou vybrat rozhodné právo sami. Ovšem tedy Řím 2, ale Řím 1, tam existují určitá omezení a já ve své studii doporučuji odstranění těchto omezení z mnoha různých důvodů, a to zejména proto, že tu volbu soudu eh, atraktivního, eh, té členského státu nezatraktivňují, ale naopak. Eh, proto to není v zájmech eh, Evrop, v zájmu Evropské unie. A proto bychom měli omezit, zrušit tato omezení, aby komerční strany samozřejmě si mohly zvolit sami. A přejdu teď k paní Kaufmann a k její otázce té vyjednávací síly. Ano, máte pravdu na začátku té studie byl takový předpoklad, že je řeč o těch eh, obchodních stranách, které mají stejnou vyjednávací sílu. Ale zcela správně říkáte, že i v obchodních stazích velmi často jedna strana má silnější pozici, velké a malé firmy. Existují firmy, které mají větší obchodní podíl, menší obchodní podíl, nebo z různých jiných důvodů. Takže to samozřejmě je i v obchodních stazích, že nemají všichni stejnou eh, vyjednávací sílu. Otázkou však je, jak tuto situaci řešit z regulačního hlediska. A tady to je poněkud problematické, protože pokud jde o, když jde o obchodní vztahy, tak je těžké dopředu říci, která strana bude silnější. Může to být ta větší, ale může to být i ta menší ta, si, která, ta, která si pak bude diktovat podmínky. Jistě, může to být ta, která má velký tržní podíl, ale může to být také obráceně. Takže z regulační perspektivy se to velmi těžko ošetřuje, tento rozdíl síly. Pokud jde o spotřebitele, no tak pak je to něco jiného. Tam můžeme říci, že spotřebitel má slabší pozici, ale u obchodních kontraktů je to poněkud těžší. Takže jak zajistit, aby práva slabších stran, mikropodniků a tak dále byla zajištěna. Eh, já bych doporučila, aby ve všech těch návrzích jsme se snažili eh, hájit ústavní práva v tom, aby měly všechny strany právo se obrátit na soubit slyšeny, aby to zkrátka splňovalo všechna základní eh, práva, všechny základní požadavky, aby základní práva těch stran sporu nebyla obětována na oltáři účinnosti. Je důležité, aby menší firmy, firmy nebo firmy, které zkrátka z jakéhokoliv eh, důvodu jsou slabší, aby byly chráněny v rámci toho budoucího evropského režimu. Doufám, že jsem tím odpověděla na vaši otázku. A ještě k otázce týkající se Evropského eh, obchodního soudu a potenciálního vztahu k jiným eh, takovým soudům mezinárodního charakteru, tak eh, v posledních letech některé země vytváří mezinárodní soudy, aby přilákali svým způsobem právě tyto mezinárodní spory. Ty, které mají jsou vysokoobjemové a snaží se být co nejatraktivnější pro ty mezinárodní strany. A snaží se tam dokonce i e, nabrat soudce, kteří jsou respektovaní v různých jurisdikcích, zejména ze Spojeného království. Když se podíváte třeba na soud v Dubaji, tak tam je mnoho bývalých e, Eh, soudců ze Spojeného království. Já myslím, že je na čase, eh, aby s tím Evropská unie něco začala dělat, protože eh, Evropská unie jako taková může hodně nabídnout, ne víc těch, těm mezinárodním stranám sporu, než jiné mezinárodní soudy tohoto druhu. Další bod se týkal přístupu k údajům a já jsem to již řekla, že když soudci řeší různé přeshraniční případy, tak v praxi na, ty, ti národní soudci těžko získávají přístup k datům, zejména pokud jde o eh, to zahraniční právo, ale mají i přístup případům eh, z hlediska evropského práva a tato situace by se měla zlepšit. Zda umělá inteligence, AI, ehm, k tomu může nějakým způsobem přispět, je to je otázka, já jsem se tím nezabývala, ale rozhodně by stálo za to eh, se eh, zamyslet nad tím, jak využít eh, AI, aby bylo možné zlepšit, zefektivnit práci soudců, tak aby výsledky byly předvídatelnější já jsem to ve té studii neřešila. Myslím, že to bylo trošku nad eh, rámec působnosti, ale rozhodně by stálo zabývat se eh, tím potenciálem umělé inteligence, možná v jiné studii, v nějaké příští studii. Děkuji za pozornost. I já vám děkuji za tuto prezentaci a za eh, vaše odpovědi. A nyní bych chci, chtěl přivítat Tatianu Jevas z Evropského eh, eh, par, parlamentní výzkumné služby, která představí posouzení přidané hodnoty zrychleného řešení obchodních sporů v Evropské unii a dávám vám 15 minut. Děkuji, pane předsedo, eh, děkuji, vážení kolegové, a chtěla bych poděkovat za velmi podrobnou eh, prezentaci, kterou jsme si právě vyslechli od paní profesorky Ril. Já pohovořím o eh, ekonomickém eh, přínosu a navážu tedy na to, co jsme se dozvěděli v té první prezentaci. Je to tedy ten tržní pohled a jaké ekonomické přínosy můžou přinést opatření v EU a jak by se mohla eh, vytvořit eh, přidaná hodnota v rámci EU v případě zrychleného řízení řešení obchodních sporů. Svou eh, prezentaci jsem rozdělila do pěti celků. mám deset slajdů a nejdříve jsem si položila otázku, proč musíme přistoupit k těmto krokům. Víme o právních hlediscích, ale jak jak je to důležité z hospodářského hlediska. Co tedy je eh, v sázce? Jak velký je tento trh, co se týče eh, řešení sporů a potom se ptám, jaké kroky může učinit eh, Evropská unie, tak aby se zlepšila tato situace a potom se zeptám, jaký přínos to může Eh, představovat v případě, že uskutečníme opatření v této oblasti. A potom eh, závěrem eh, se vrátím k těm prvním dotazům a doufám, že potom už budou ty odpovědi jasné. A nejdříve bych se chtěla zaměřit tedy na tržní perspektivu. Nejdříve eh, začnu s tím eh, prvním eh, dotazem, proč je potřeba toto řešit z tržního hlediska. Máme tady tři pádné důvody. Když se podíváte na strukturu trhu, tak to je otázka konkurenceschopnosti, jasnost a náklady. Za prvé konkurenceschopnost. Jak už jsme řekli, Evropská unie má konkurenty v mnoha regionech a když se podíváme na strukturu jiných trhů, tak Eh, otázka eh, obchodních sporů je ovlivněna eh, globalizací, digitalizací a stále se zvyšující konkurenceschopností. A musíme tedy identifikovat tuto tržní strukturu. A potom v případě, že Evropská unie nepřistoupí k těmto opatřením, tak ta výhoda ve konkurenceschopnosti potom už nebude. Potom zvýšení jasnosti, tak díky tomu bychom mohli eh, snížit eh, náklady, které souvisí s eh, řešením sporů. A samozřejmě to by znamenalo, že Evropská unie by byla atraktivnější jurisdikcí pro řešení obchodních sporů. Zatím máme velmi dobrou zkušenost s harmonizací volbou práva a také ty eh, dopady jsou vnímány jako velmi pozitivně a během posledních 30 let je to jedna z nejúspěšnějších iniciativ Evropské unie. A co se týče eh, dalších eh, kroků v oblasti procedurální, tak zde je zřejmé, že by to přineslo ekonomické přínosy. A potom další věc, o které budu hovořit i později, tak to jsou náklady. Zrychlíme-li eh, řešení eh, sporů, protože eh, samozřejmě to prodlení při rozhodování znamená vyšší náklady. A nyní bych chtěla pohovořit o velikosti trhu, o kterém nyní diskutujeme. Evropská unie je prostředím, kde je velká konkurence. Evropská unie je druhým největším trhem ve světě a tento trh pro řešení sporů představuje ročně 226 miliard eur. Jak vidíte, jedná se opravdu o obrovskou částku, jedná se o důležitý trh a musíme se na to uh, zaměřit. V současnosti má Evropská unie 22% podíl na trhu. A když se podíváme uh, specificky na to, eh, jaká je hodnota trhu pro řešení sporů v Evropské unii, tak je to 51 miliard eur. A když se podíváme na spory mezi podniky, eh, tak zde tato částka by činila 8 miliard eur. A co se týče rozdělení v rámci EU, a už o tom hovořila paní profesorka Bill, eh, to rozdělení není rovnoměrné. A máte tady dvě čísla vedle sebe. Vidíte podíl HDP každé země a potom podíl na trhu právních služeb. A já potom eh, pohovořím o tom, jaké je soustažnost mezi HDP a mezi právními eh, službami a eh, většinou eh, ten, to HDP by mělo odrážet podíl na trhu právních služeb. A nyní se podívám tedy na relativní podíly. Je, vidíte tady Spojené království, Francii, Německo a další. Co je tedy ve hře? Hodně, protože trh pro řešení sporů je oblastí, kde se vykazují eh, velké eh, zisky, ale není to rovnoměrně rozloženo mezi jednotlivými členskými státy. A to mě přivádí k další logické otázce, co může učinit Evropská unie proto, aby zvýšila konkurenceschopnost Eh, mimo EU, ale i v rámci EU. Rovněž jsem zmínila, že tady existuje několik eh, faktorů, eh, které mají na vliv pro, na to, proč se určité strany rozhodnou pro určitou jurisdikci. V roce 2015 Boston Consultancy Group byla tedy zveřejněna zpráva, tam se to analyzuje. Máme tři hlavní důvody komplikovanost, eh, potom eh, zkušenost eh, soudců a rychlost soudců. Eh, co se týče rychlosti eh, řízení nebo eh, ten, to, ten čas pro rozhodování, tak to je z nejdůležitějších faktorů. Co se týče obchodních či tržních přínosů, tak my jsme se soustředili především na rychlost řízení, protože to je klíčový prvek. Nejedná se ale o jediný prvek, není to jediné řešení, ale je to jeden z klíčových prvků, co se týče tržní struktury a proč Eh, ty eh, strany eh, sporů se rozhodnou pro určitou jurisdikci. A proč je ten čas tak klíčový? Protože v ekonomické literatuře samozřejmě se ukazuje, že dlouhé řízení podkopávají důvěru, zvyšují i náklady a tak dále a uvedu vám k tomu konkrétní čísla. Co může učinit Evropská unie. Eh, eh, jedná se o kolektivní kroky, tak aby se eh, tato řízení zrychlila. A to mě přivádí k další otázce, co všechno můžeme získat, když toto budeme řešit. A jaká přidaná hodnota by zde vznikla? Během eh, naší studie jsme vypracovali eh, model, který obsahuje dva klíčové prvky. Ten eh, první prvek se soustředuje na snížení nákladů, tedy jednoduše, kolik můžeme ušetřit, když ten čas při rozhodování bude kratší a potom kolik podniků můžeme přilákat eh, pro toto řešení sporů, pokud to bude rychlé. My jsme tedy skombinovali tři prvky. My jsme vypočítali eh, přímý eh, dopad na náklady, potom jsme se podívali také na nepřímý dopad a potom tam vidíte celkovou ekonomickou hodnotu a to vám pomůže při interpretaci čísel, které mám na příštím slajdu. To je tedy ta celková struktura. A nyní se e, podíváme, kolik e, financí může Evropská unie získat v případě, že zkrátíme tato řízení. Při kalkulaci jsme vypracovali e, tři možné situace a jedná se o tři rámce snížení Eh, trvání máme různé parametry na kvantifikaci. Eh, za prvé máme částku, o kterou jde snížení času a návratnost. Eh, co se týče částky, která je předmětem, to je velmi důležité, protože počítáme třeba 30 miliard eur, to jsou částky, to je částka, která je předmětem řešení sporů. Nejedná se o náklady na eh, právníky a tak dále. To prostě ta částka, která je předmětem sporu. Eh, což to znamená, že 30 eh, miliard eur je vlastně vyhozeno, protože ty strany nemají přístup k té částce, protože to je předmětem řešení sporu. A v některých jurisdicích jsou ty peníze zmrazeny na 100 dnů, třeba v Litvě, ale slyšeli jsme, že v Řecku a v Itálii jsou tyto peníze zmrazeny až na 4 roky. A když eh, se jedná o eh, spory, kde jsou vysoké částky, no tak eh, je to velmi důležité. Máme tady tedy tři možnosti. První možnost, pokud všechny členské státy Eh, by eh, představovaly průměr, což je 150 dnů, takže pokud eh, všechny členské státy by měly lhůtu roku, hovoříme o tom prvním stupni a kdyby se to mohlo vyřešit během 6 měsíců a potom ten, ta další, ten další scénář je velmi ambiciozní a to je, že by se to uh, vyřešilo Eh, během lhuty, kterou eh, dnes mají má skupina států. Takže vidíte, tady máme ambicioznější scénáře a méně ambiciozní, ale eh, znamenalo by to v případě toho prostředně ambiciozního scénáře, tak ty úspory by znamenaly 2,4 miliard v případě Eh, nejambicioznějšího scénáře, což je těch nejlepších 25 členských států, tak máme úspory 3 eh, eh, miliard eur. Velmi ráda zajdu do podrobností během vaší diskuze, abyste viděli, jaké parametry jsme použili pro tento výpočet. A tady, co se týče posouzení přidané hodnoty, zde když jsme se zaměřili eh, na to, eh, kolik eh, dalších sporů bychom mohli do Evropy přilákat. Takže tady vidíte ten skromnější, konzervativní scénář, to znamená na základě současné tržní struktury a potom ten scénář 3, ten je ambicioznější, to znamená, že bychom že by došlo k většímu přesunu. My jsme se zde podívali na vztah mezi podílem eh, GDP a právních služeb a stávající eh, objem eh, sporů mezi podniky a snažili jsme se stanovit různé možné scénáře. A nejkonzervativnější scénář by umožnil eh, vytvoření 1,6 eh, miliard eur eh, hodnoty a ten nejambicioznější to by představilo 2,7 miliard eur. A nyní bych se chtěla vrátit eh, k tomu prvnímu dotazu, co může Evropská unie udělat a co může získat. Na základě eh, těch čísel, které jsem vám nyní stručně eh, představila, tak ta přidaná hodnota znamená, že v případě, že by se uskutečnila opatření v rámci EU a zrychlilo by se řešení sporů, tak bychom eh, ten ekonomický dopad by bylo 3,7 až 5,7 miliard eh, eur. Samozřejmě je potřeba zde upozornit na to, že toto není věc eh, okamžitá a jak řekla paní profesorka Bril, tak toto vyžaduje nespočet opatření rovněž e, toto číslo e, je e, nižším odhadem ekonomického dopadu, protože my, co jsme mohli kvantifikovat, je pouze ten čas, který je potřeba na řešení sporu a na to rozhodování ohledně soudu, ale třeba jsme tady neuvažovali o posílené justiční spolupráci. Každopádně si myslím ale, že e, tato částka je velmi dobře ilustrující a vrací mě to k té e, první otázce, proč bych se měly uskutečnit e, kroky pro zrychlení řízení obchodních sporů a jsem vám ehm, eh, k dispozici a eh, ráda bych vás požádala, abyste si tuto studii eh, prohlédli a budu se těšit na dotazy a připomínky. Děkuji. Děkujeme vám za velice zajímavou prezentaci. Nevím, jestli má někdo nějaké otázky z přítomných poslanců a poslankyň. Paní Nibler. Děkuji za velice zajímavé prezentace. Měla bych jen dvě otázky co do porozumění. První otázka je, říkáte, že zkrácení trvání řízení zlepší atraktivitu našeho mm, trhu. Já nevím, mě to zní tak trošku paušální. Přece jak dlouho něco trvá, to záleží na tom, jak složitý případ to je, ne? A také záleží na tom, kolik času na to mají jednotlivé strany. Já nevím, jestli to do těch kategorií vůbec můžeme rozdělovat. Na jakém základě jste to rozdělení provedli? To je tedy první otázka. Potom eh, zajímalo by mne, až přijde eh, Brexit 30. březen příštího roku, eh, zohlednili jste to nějak, jak se změní rozdělení těch případů v Evropě? Děkuji. Tak prosím, odpovězte. Děkuji, máte naprostou pravdu. Co do redukce, eh, snažili jsme se eh, zjistit nejprve, jak máme, eh, jaká máme dostupná data, například business, doing business v Evropě zohledňuje různé případy z různých částí Evropy, takže to je celoevropský průměr 223 eh, dní. Takže pokud by 50% aktuálních jurisdikcí, které také musí řešit jednoduché a složité případy, by to byly schopny vyřešit do 100 dní, pak eh, pokud eh, se tady přijmou nějaká opatření, tak to může udělat i ten zbytek Evropské unie. Je to samozřejmě agregátní nástroj, ale je to takový hrubý odhad toho, jak dlouho trvá vyřešit obchodně právní spory. My jsme použili dva různé indexy, jeden je tedy Doing Business a druhý je studie Rady Evropy SEFE, která monitoruje také, jak dlouho trvá vyřešení sporu před soudem a vlastně ta čísla by byla ještě vyšší, kdybychom zvážili i další instance. My jsme chtěli být konzervativní, tak jsme se dívali pouze na první instance, prvoinstanční soudy, takže toto je taková ta základní redukce, proto tam také máme ty tři různé scénáře, abychom zohlednili tu škálu mozných, mozných řešení. Já nevím, já si myslím, že kdybychom to dostali na 196 dní, což je aktuální medián se všemi těmi komplexnostmi, že by to bylo stále rozumné vaší druhé otázce. Eh, my jsme provedli kvantifikaci navýšení podílu na trhu, co jsem prezentovala, to znamená 10, 20, 10, 12 až 20 To je založeno na odhadu, že Spojené království odejde, takže ta kvantifikace, kterou jsme provedli a ta potencialita elasticity trhu se počítá na základě předpokladu, že EU přitáhne nové případy a tím pádem, že se ten podíl po Brexitu navýší. Děkuji. Děkuji vám. Nevidím žádné další žádosti o slovo a tím pádem bych chtěl poděkovat oběma dámám za to, že přišli a za to, že se s námi podělili o tyto velice zajímavé informace. Díky. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod 18. Eh, teď tedy zahájíme zasedání, část zasedání ohledně hromadných žalob, eh, které bude uspořádáno takto. Nejprve bude představena studie a poté budeme moci vyslechnout odborníky, a povedeme diskusi ve formátu slyšení. Je to pořádáno v kontextu aktuální parlamentní práce na návrhu komise na směrnici ohledně eh, reprezentativních žalob za účelem ochrany společného zájmu spotřebitelů. Tento návrh je součástí takzvaného New Dealu pro spotřebitele, eh, včetně Eh, což je součástí programu práce Komise na rok 2018 za účelem zlepšení efektivity ehm, právního procesu a za účelem přispění k eliminaci dopadů porušování unijního práva, eh, která mají vliv na zájmy, na kolektivní zájmy spotřebitelů. Bez dalšího zdržování bych rád eh, začal prezentací studie. Na žádost našeho výboru politické oddělení pro občanská ústavní práva zadalo studii na téma hromadné žaloby v členských státech Evropské unie. Máme zde s námi dva autory této studie, kteří představí svou práci a budou odpovídat na vaše otázky. Jsou to profesorka Fabienne Jules Sesek, profesorka na univerzitě Versailles-Saint-Quentin z Francie a profesorka Maria José Zarbaut, docentka na univerzitě Paris Sud, rovněž z Francie. Rád bych vám dal, dámy, slovo na zhruba 15 minut obě dohromady, což pak umožní kolegům a kolegyním na něco se vás zeptat. Takže která z vás chce začít, nechť tak učiním. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za vaše pozvání, děkuji za tuto možnost vás oslovit a představit vám studii, která byla vypracována touto asociací Talent Expert Všechno, všechny ty prezentace budou ve francouzštině, ovšem začátek eh, pronese Maja Josia Zabo, má kolegyně. Pane předsedo, dámy a pánové, je mi nesmírnou s tím a potěšením eh, před vás dnes předstoupit a představit vám tuto eh, studii, kterou jsme vypracovali v rámci Trans Europe s našimi kolegy. A tato studie se e, týká právě tomu, čemu se říká collective redress, e, čili kolektivní žaloby e, v rámci Evropské unie. A ta studie vychází z, z původního textu směrnice, doporučení, usnesení evropského charakteru, kterým se uznává nutnost úpravy v oblasti hromadné žaloby, aby se zlepšil přístup ke spravedlnosti. Je třeba říci, že hromadné žaloby přispívají eh, k právní jistotě pro všechny strany, nejen pro oběti. V podstatě eh, tato eh, možnost hromadné žaloby významným způsobem zajišťuje i firmy proti takzvanému forum shopping. A jako tom svědčí například případ Vivendi. Čili je to jeden z aspektů, který může být zdůrazněn, abychom, aby se ještě více zastánců a podpůrců soustředilo na prosazování této tak důležité věci. A, a chci zdůraznit solidnost těch našich studií, která byla vypracovány na základě eh, konstatování vyjádřených v rámci Ehm, e, konstatování parlamentní komise o implementaci doporučení z 11. června 2013 o společném principu, který má být uplatnitelný na hromadné žaloby. Zvláště to, že absence harmonizace vyvolává negativní efekty z hlediska důvěry spotřebitela. To snižuje dále příležitosti a další problémy. Tato studie bere v potaz eh, eh, i eh, věci, které nás zajímají jakožto akademiky. Já jsem bývalá právnička a mm, zabývala jsem se i právě těmito otázky. Vycházíme například ze zprávy z 12 členských států, které jsou v příloze, které nám umožnily srovnávat a vnímat nerovný vývoj v členských státech, pokud jde o hromadné žaloby a e, související kompenzace. Pokud e, ještě před e, deseti lety v podstatě ne, nebyly tyto věci představitelné a nyní jsou. V jiných členských státech není pokrok tak výrazný a čeká se na evropskou regulaci. Jinak zdá se, že členské státy jsou obecně náchylné k tomu, aby byly Eh, ochotny se eh, řídit eh, případnými, případnými iniciativy ze evropské úrovně, aby tak překonali problémy, jimž na, na, nadále čelí. Takže na, na tomto základě jsme analyzovali návrh směrnice a momenta nyní představujeme některá ustanovení, která podle nás si zaslouží Eh, další úvahy z hlediska konvergence postojů členských států v řadě procesních otázek, ale pravidla, která vyžadují ještě některé úpravy a další, které eh, mají eh, být ještě vyřešeny vzhledem k určitým chybějícím aspektům v těch návrzích. Každopádně, Jednak musí být přijat určitý mechanismus ehm, hromadné žaloby, který zahrnuje určité opravné prostředky a eh, dále eh, upřesnění, eh, které jsou v článku 6 předmětného návrhu ohledně kompenzace, ty by měly být zachovány, protože řeší některé stále ještě než, mm, negativní a nešťastné nedostatky v členských státech, které eh, toto očkodňování neumožňují. Eh, myslím, že je velice dobře vyjádřen eh, reprezentativní charakter těch osob s tím, že by mohlo dojít k určitému zmat, zmatení, protože tyto výrazy, které jsou v některých členských státech v průběhu transpozice z roku 2013 vycházejí z toho, že kolektivní eh, nebo hromadná žaloba je vlastně určitá eh, eh, originalita evropského charakteru a jde tady o odškodnění, která by ehm, tedy mohla být následována nedělitelnou skupinou a Každopádně my jsme byli trošku, eh, nás, nám se líbí ten původní mechanismus evropské identity. A eh, to, čemu se říká tedy collective eh, redress anglicky. Je to, myslím, myslíme si, poměrně dobrý výchozí bod. V příloze se odkazuje na 59 různých evropských textů. Ale v tomto návrhu jde, je, jde samozřejmě jde o to, aby jak ehm, právnická osoba, tak fyzická osoba, spotřebitel a další mohly fungovat i v dalších korelacích. Ehm, a ehm, to znamená, když jde například o určité problémy s hospodářskou soutěží a s dalšími otázkami, kde často se je, je velký počet obětí nebo poškozených a e, vyloučení by mohlo být v tomto případě zdrojem diskriminace. Když e, se podíváme na e, to, jaká osob, jaké osoby by mohly být dočeny, tak musíme přizpůsobit ten nástroj stávajícím tendencím. To znamená i s ohledem na takzvanou sociální spravedlnost. Mezi pravidly, které si zaslouží pozornost, jsou i eh, to, aby existovaly kvalifikované entity na, na tomto seznamu a povinnost kontroly příslušných podmínek a některé entity, které budou existovat ad hoc, které se budou moci přizpůsobit zralosti členských států. Eh, zapojení také veřejných osob, to je velice důležité a eh, samozřejmě musí být vztah mezi těmi právy udělenými Eh, s evropskou úrovní a jednotlivými případy. Pokud jde o reprezentativní přeshraniční eh, opatření, tak eh, kdy může být určitá asociace k jednomu nebo jinému členskému státu a když se podíváme na seznam a možnost tedy toho té kolektivní akce představuje skutečnou výhodu. Uznání je financování Eh, s třetími stranami je rovněž něco, co můžeme podpořit z hlediska eh, vyhodnocení trans, trans, eh, transpozice, kde by možná bylo potřeba nařízení, aby bylo, aby bylo to uplatnění explicitně. Možnost, že by soudci se mohli vyjadřovat ke komplexním případům tam, kde je povinná, povinné očkodnění. To je něco, co si rovněž zaslouží naší podporu. A konečně, procesní pravidla týkající se informování eh, o těchto reprezentativních opatřeních. Článek 9 a efekty eh, těch eh, finálních rozhodnutí pozastavení a to je článek 11 a procesní příležitosti z hlediska důkazního materiálu, sankcí a asistence, to jsou všechno věci, které si zaslouží naší podporu je k tomu eh, nutno ještě připojit šest, eh, článek 6.3b, kterém se počítá s, eh, s, tou, s, s tím očkodněním v zájmu spotřebitele. A ještě další pravidla, která vyžadují ještě úpravy například justiční a mimojustiční pravidly, pravidla, pokud by měla být eh, zachována, tak musí být posílena. Aby volitelnost byla nahrazena eh, povinností. To znamená, mm, měla by, mohla by nutit členské státy eh, vy, využívat systém, aby strany mohly uzavírat smlouvy a předložit ho k justičnímu schválení či homologaci. A eh, čtyři v článku 4 to dává členským státům možnost omezit určitá napravna, napravné prostředky. To je trochu nebezpečné, protože to může být důležitým zdrojem takzvaného forum shopping. A e, tento návrh v podstatě se neřídil tím e, pravidlem optinu, ale spíš optautu. E, tento systém není z tohoto hlediska konzistentní, je potřeba více čtení, některé a kontrário, aby se to vyřešilo. A pokud vnímáme takto článek 5, 2, tak to vede pak nezbytnosti určitého mandátu pro kroky související s očkodněním. A to je něco, co je potvrzeno v podstatě dvakrát. Jednak 6.1, kde se hovoří o tom, že členské státy mohou vyžadovat mandát před eh, rozhodnutím, před eh, eh, tady není stanoven žádný čas takže je to určitá pobídka k forum shoppingu, kde se budou prostě strany obracet na eh, ty země, kde není mandát zapotřebí. Eh, dále trojka, kde se předpokládá eh, určité rozhodnutí o očkodnění, které nemá být deklarativní, ale povinné. To je případ například eh, toho, kdy je eh, ten eh, spotřebitel stanoven a kdy ten mandát nemůže být podmínkou pro zahájení opatření. Je to také případ toho, kde jde o slabé malé částky. A v tomto případě je opt-in tedy, který je tady považován v těch členských státech kde je to omezené, tak eh, my prosazujeme spíše smíšený systém, jako je například ten belgický eh, systém, kde se rozhoduje případ od případu s určitým eh, opt-inem. V případě nějaké zahraniční strany vůči té straně toho soudce. A je tady možný opt-out pro malé částky, kde se to pak řeší per capita, anebo kdy potřebují soudci určitý, eh, určité vodítko k tomu, jak postupovat. Existují samozřejmě i jiné systémy, jako americké, nebo jiné systémy, které se dají přizpůsobit eh, evropským eh, podmínkám, protože je to stejně užitečný mechanismus jako opt-out. A než přejdeme k třetímu druhu pravidel, tak ještě eh, jaký typ nástrojů bychom měli eh, přijmout. Samozřejmě, že směrnice by byl dobrý krok před, ale eh, vzhledem k tomu, že tu máme pravidla ochranných údajů a tak dále, tak spíš by to mělo být hybridní nařízení aby, nebo regulace, aby to bylo skutečně účinné. Pak je, jsou tu ještě další pravidla, která nebyla ještě návrhem zatím řešena. Mezi těmito pravidly třetí kategorie můžeme zmínit eh, například podmínky, které jsou žádány k přípustnosti, pohodnocení přípustnosti kompenzace, homogenity eh, těch nároků, což je něco, co vyžadují již v dnešní době ve větší míře státy. Eh, dále by měl existovat určitý rejstřík hromadných eh, eh, žalob. To je něco, co by mělo existovat z naší zkušenosti. Je to vhodné ehm, a dále implementace určitého fondu. To je rovněž jedno z pravidel, kter, ke kterému se přikláníme, protože to vychází z návrhu té směrnice, návrhu komise, včetně pravidel, jako je například Eh, zákaz těch takzvaných podílových odměn. A kromě toho jsou eh, tu také přeshraniční eh, opatření. A tady dám slovo Fabienžo, která potom tuto záležitost vysvětlí. Takže pokud jde o mezinárodní přeshraniční soudy, tak tam zatím jsou velké mezery. Přitom hrozí přeshraniční porušení práva vzhledem k existenci vnitřního trhu. A nyní se začínají objevovat určité náznaky řečení, řešení eh, například s, eh, s tím nařízením z, z prosince loňského roku, kdy se počítá s ochranou spotřebitele, ale pokud jde o, o, eh, o, o řízení soukromého charakteru, tak ať už jsou to tedy subjekty nebo eh, firmy, tak by mohly vlastně jednat přímo, aby eh, získali eh, očkodnění v případě škody. Tato studie zatím představuje různé stávající bloky, například ukazuje, že ten mechanismus reprezentace je zatím ještě nedostatečný, Zatím si můžeme položit otázku, zda nějaká třeba belgick, belgická asociace spotřebitelů může skutečně zastupovat spotřebitele, který žije v Německu nebo ve Francii. A tato studie se také zabývá e, otázkami problematiky jurisdikce, e, soudní příslušnosti, protože momentálně eh, je tu stále v této, eh, v této oblasti eh, určitá absence, kdy existuje velké riziko zmnožování těch hromadných žalob, například belgické asociace, které budou hájit belgické spotřebitele proti nějaké belgické firmy a v Německu, kteří budou jednat za německé spotřebitele, a tím se to vlastně rozdrobí do mnoha paralelních řízení, aniž by mohla existovat eh, jejich koordinace. Vidíme to velice jasně například eh, v případě Dieselgate, kdy eh, to samozřejmě překračuje hranice Evropské unie. Strany sporu jsou v každém případě odlišné, protože asociace či skupiny nejsou totožné. A toto prosté konstatování rozdílnosti těch stran pak brání fungování eh, principu litis pendens, který eh, by měl jinak být uplatněn. Vidíme tady eh, tento eh, harmonogram, kde vidíme eh, ty případy, ty kroky v jedno, u jednotlivých soudů v různých zemích. A nic z toho není vůbec koordinováno. Ovšem existují řešení. Prvním řešením je říci, že vzhledem k tomu, že to je jednotný trh, takže bychom měli mít jednotné řízení. To je velice ambiciozní řešení, ale je to také to, co by nejlépe odpovídalo eh, správnému výkonu eh, spravedlnosti. K tomu byla zapotřeba výrazná spolupráce, aby bylo možné určit a stanovit zejména tu optimální jurisdikci, optimální soudní příslušnost. Můžeme vycházet eh, z toho, co existuje v případě například eh, solvence, čili ta eh, v podstatě, kdy je dlužník, kdy je skupina poškozených. A to, že by existoval jednotný, jednotné řízení, by znamenalo, že padne pak jednotné rozhodnutí pro všechny oběti, ať už bydlí kdekoliv, ať už jsou usazeny kdekoliv. Ovšem to naráží na velkou překážku. A to je překážka rozhodného práva. Pokud je jednotné řízení, no tak pak samozřejmě je tu pouze jedno právo, které se uplatní. Tato překážka by se dala překonat v některých případech, kterých ještě není mnoho, ale existují, kde jsou ty legislativy eh, maximálně harmonizovány, například spotřebitelské právo, nebo v případě třeba ochrany osobních údajů. Druhé řešení spočívá v tom, že bychom připustili několik případů, ale tyto postupy by se koordinovaly. Už nyní existuje řešení v, otaz, v, ta, v oblasti solence, také v oblasti ochrany údajů. Ale v tomto případě eh, nejde o řízení, ale jde spíše o řízení, které vedou správní orgány E, orgány na ochranu osobních údajů, nepřímo justiční orgány. A jak jsme zmínili, je tu také, jsou tu také koordinované kroky, které předpokládá řízení z prosince 2017. Takže bychom měli jedno e, základní řízení a pak sekundární řízení. To vidíte v tom e, dalším harmonogramu na tom dalším obrázku. Takže tady bych, by došlo ke skutečnému řízení, eh, koordinaci několika řízení. Ehm, výhody toho prvního případu, druhého by mohly být kumulativní ehm, a já vám tímto děkuji za pozornost. Děkuji vám za vaši prezentaci a teď máme možnost, nebo poslanci mají možnost se ptát tedy pokládat otázky oběma našim řečnicím. Pan Lebreton. Já děkuji oběma přispěvatelkám za tyto připomínky a návrhy, které byly velice zajímavé. Já znám paní Žo i z předchozích zkušeností. Rád vás vidím teď v Bruselu. Pokud jde o tyto hromadné žaloby, je to skutečně problém, neboť se objevuje stále více různých e, porušení pravidel přeshraničního charakteru vůči spotřebitelům. To znamená, totéž porušení je pak předmětem několika kolektivních žalob, které probíhají paralelně před různými soudními orgány v národních států a je pravda, že je to poněkud nelogické, když to vnímáme z hlediska oběti. Takže ano, proč bychom nemohli mít určitou formu harmonizace? Ale samozřejmě, že to není až tak jednoduché. Má ústřední otázka se týká tohoto, abychom zabránili těm paralelním řízením, jako třeba v případě Dieselgateu, jak jste zmínili, Volkswagenu, tak jak to řešit. Vy říkáte, že by se to mělo řídit k tím, kde je jak, jakési hlavní ehm, místo aktivity, nějaký vstažný bod těch obětí, ale je to je možná dost těžké. Jaké je to eh, centrum zájmu těchto obětí? Když to vezmeme prakticky, třeba u Dieselgateu, no asi je to Německo, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak pokud by toto hlavní centrum zájmu bylo Německo a měli bychom potom mít nějakou hromadnou žalobu v Německu a uplatňovat německé právo, no tak to je, to je přece jenom problematické podle stávajícího stavu. Není to tak trošku přes přílišná harmonizace? Samozřejmě výhoda, kterou máme eh, zde tomto výboru, je, že pokaždé, když jsou různé problémy a konstatujeme, že existují přeshraniční případy, obecně na jejich řešení navrhujeme vždycky harmonizaci. Například Evropský obchodní soud, brzy možná Evropský úřad práce. Problém všem je, že infine je tu skutečně tendence marginalizovat národní právo. Neobáváte se, že tato harmonizace, která je samozřejmě žádoucí, když o tom uvažujeme abstraktně, nás nepovede ke skutečné přes eh, hnané, přehnané marginalizaci vnitrostátního práva? Pan Volken? Já ceny jsme... Děkuji. Já bych chtěl srdečně podnik, poděkovat za přednášky. Řekl bych, že ta studie eh, vypichuje velice zajímavé aspekty celé věci. Už jen v tom Executive Summary máme zajímavé poznámky. Já to nechci všechno opakovat, ale zdůrazňujete, že aktuální systém eh, není dostatečně efektivní, že z nejrůznějších důvodů potřebujeme evropský návrh v této oblasti, který na jednu stranu zajistí přístup ke spravedlnosti a na druhou stranu sníží náklady pro zúčastněné strany. A mně na tom připadá velice hezké, že ten eh, rozsah působnosti, jak se teď navrhuje, je moc eh, úzký. Že tedy by se to soustředilo pouze na různé svazy a to nestačí, že je potřeba, řekněme, rozšířit to na fyzické i právnické osoby, které by v tom měly být zohledněny. To všechno ukazuje, že aktuálně jsme v právně hodně neuspokojivé situaci. Není to jen otázka toho emisního skandálu o automobilek, to je jistě dobrý příklad. V celé té debatě máme znovu a znovu objevující se informace, které eh, já považuji za nevyrovnané a částečně vlastně i eh, nesprávné. Například otázka, zda nějaké rozšíření této právní ochrany by vedlo k tomu, že bychom měli takový průmysl obvinování, jako vidíme v USA. To by byla má konkrétní otázka, protože to je vždy taková jedna obava, která hrozí. Eh, mezi těmi všemi zeměmi, které jste zkoumali, vidíte tam eh, nějaké nebezpečí, že by došlo ke vzniku takovéhoto průmyslu s obvinováními? Poté Řekl bych, že je zcela na místě, že zdůrazňujete na straně 65, eh, že je potřeba mít jasný a právně závazný právní nástroj v Evropské unii v této oblasti. Hovoříte o rozsahu ještě jednou, a to už jsem vlastně říkal že, že když se to rozšíří na eh, fyzické osoby, tak eh, u toho můžete prosím říci, proč je tak důležité, aby i fyzické osoby a právnické osoby, nejen různé svazy, eh, tady mohly být angažovány. A pak, když dovolíte ještě dvě stručné otázky, vy jste zrovna říkali, že článek 4, odstavec 4 jsou zvlášť nebezpečné. Já jsem to úplně nepochopil, mohli byste to ještě trochu rozvést? No a potom ta základní otázka, já mám tak trošku obavu, že zde ve výboru Jury eh, neuvidíme nějaké dohledné budoucnosti návrh zpravodaje. Co to bude znamenat pro občany Evropské unie, když eh, tento návrh bude někdo v parlamentu zdržovat? Děkuji vám. Tolik tedy otázky a teď vás poprosím o odpovědi, ale co nejstručněji. Děkuji. Je, je vais répondre à la question. Já odpovím na tuto otázku, kterou pan Lebreton uh, eh, položil, kterého a já ho zdravím také. Takže vy jste se tady dotkl problematiky, která souvisí s kritérií kompetence, kompetence které já jsem navrhla, to znamená to centrum hlavního zájmu té skupiny obětí. Ano, je pravda, že u Dieselgateu by to skutečně bylo poměrně těžké nějakým způsobem stanovit, kde to místo je z hlediska obětí. To by nás mohlo vést k, skutečně k návrhu toho, že bychom se uchylili k, té, eh, k tomu domicilu jaksi eh, té žalované strany, čili by to byly německé soudy. V jiných případech si myslím, že, to, že by to však nemuseli být eh, soudy do domicilu žalované strany. Když máme už určitý systém jednotného řízení, tak tam jde spíš o to, abychom měli nějakou spolupráci už v té fázi stanovení toho kompetentního soudu. Pokud je o riziko příliš velké harmonizace, tak eh, v momentě, kdy v rámci Evropské unie rozhodně pokud je o ochranu spotřebitele, už je míra ochrany, která v podstatě je ekvivalentní v jednotlivých členských státech stále více, tak ehm, harmonizace pak hmotných pravidel ohledně eh, harmonizace procesních pravidel, to už pak není možná až tak přehnaná harmonizace, co se týče harmonizace tedy. Merci pour ces questions qui... Děkuji tyto, za tyto otázky, které nám dají příležitost k upřesnění. Takže je tu, eh, nám se zdá, že je tu celá řada určitých eh, bezpečnostních opatření, eh, jimiž můžeme, můžeme z, jsou, jak si jsou, jsou chráněny, je chráněn průmysl před hromadnými žalobami. Například tam, kde to vzniká, toto odvětví, tak to vzniká z jiných důvodů, než ten mechanismus kolektivní samotný. Třeba ve Spojených státech tam eh, eh, se to argumentuje jiným způsobem než tady, například eh, očkodnění punitivního charakteru, které jsou zcela vyloučeny v tomto návrhu. A ani členské státy k tomu nejsou připraveny. Takže článek 6, který delimituje kompenzaci, která by mohla být udělená a vylučuje jakou to, jakoukoliv možnost jakéhosi punitivního nebo trestního očkodňování, a pak eh, samozřejmě eh, může to být vnímáno jako hm, něco, co spíš upřednostňuje eh, právníky a advokáty než spotřebitele. To by také nebylo dobré. Proč závazný nástroj? No to souvisí samozřejmě s tím, že já proč to má být závazné? Protože v dnešní době je situace nerovná. A pokud chceme vytvořit skutečný vnitřní trh, musíme také rozvinout důvěru spotřebatele v tento, eh, v tento trh, což zase zatím úplně neděje, eh, protože eh, stále ještě není jasné, zda vaše práva budou stejně chráněna všude. Proto potřebujeme harmonizovaný nástroj. A z toho vyplývá ta otázka toho implikace společnosti, to znamená sociální společenská spravedlnost. Pokud tam budou tyto záruky, tak myslím, že jdeme správným směrem. No a proč e, právnická osoba to e, jsou pouze kvalifikované osoby, osoby e, nebo subjekty ad hoc, a my navrhujeme, aby existovaly i osoby, které mohou být členem té, té skupiny, která se hájí, to jsou například některé eh, praktiky nekalé soutěže, kde je samozřejmě důležité, aby neexistovala eh, žádná diskriminace, eh, které, aby se nepřenášely potom ty náklady na spotřebitele. Takže je důležité, aby, ať to bude složené z fyzických osob nebo Eh, právnických osob, aby eh, zkrátka spadaly do té kategorie spotřebitele. A pak 4 To nepředstavuje rozhodně žádné nebezpečí. To nebezpečí, eh, o kterém jsem hovořila k tom slajdu o těch pravidlech a zlepšení, to souvisí spíš s tou možností, která je dána členským státům, jakým způsobem, určitým způsobem limitovat ta, eh, ty opravné prostředky a to, co eh, moho, o co mohou lidé usilovat. To znamená, eh, aby lidé pak nehledali jenom ty země, kde můžou získat kompenzaci a vyhýbali se těm ostatním, což by vedlo k forum shoppingu. Děkuji za položené dotazy. Děkujeme vám. Chtěl bych poděkovat oběma paním profesorkám. Eh, samozřejmě eh, můžete s námi klidně zůstat na eh, následující slyšení na de facto stejné téma hromadné žaloby za účelem zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro všechny. Otazník. Rád bych přivítal naše řečníky na tomto slyšení. Konkrétně je to profesorka Suzanne Augenhofa, profesorka práva v oblasti občanského práva, evropského soukromého práva, komparativního práva a spotřebitelského a hospodářsko-soutěžního práva na právnické fakultě Humboldtovy univerzity. A dále je to Laura Markus a Simon Novembre z Belgické spotřebitelské asociace Test Aša. Profesorko Augenhoferová, vy jste pracovala na přípravě německého práva ohledně hromadných žalob a my jsme vás požádali, abyste pro nás zhodnotila návrh směrnice z akademického úhlu pohledu. Paní Marcus a pan Novembre. Belgie má jedno z více rozvinutých práv EU ohledně hromadných žalob a vaše asociace byla přímo angažována v eh, případech hromadných žalob. Vás bychom poprosili, abyste se s námi podělili o své zkušenosti a zhodnotili návrh komise na jejich základě. V rámci řízení debaty bych poprosil všechny tři řečníky, aby reflektovali následující otázku. Jsou procesní záruky eh, zaručené v návrhu komise dostatečné a vhodné pro zajištění adekvátního přístupu ke spravedlnosti a k zabránění zneužití systému? A s tím už bych rád dal slovo paní profesorce Augenhoferové na 10 minut a poté paní eh, Markusa panu Novámbrovi na dalších 10 minut. A poté budou mít prostor poslanci a budou se moci ptát. Paní profesorko, máte 10 minut. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že mám pouze 10 minut, tak eh, se soustředím pouze na některé věci. Začnu tím dobrým. Velice mne potěšilo, že konečně máme tento návrh. Asi mnozí z vás, podobně jako já, od doby, kdy Evropský soudní dvůr vydal rozsudek, že každý má nárok na očkodnění, pokud eh, dojde k porušení práva, tak od té doby čekáme na nějaký návrh v oblasti hromadných žalob. A proto si myslím, že rozhodně dobrá zpráva je, že ten návrh přišel. A myslím si rovněž, že výsledek toho takzvaného fitness checku Evropského spotřebitelského práva velice hezky ukazuje, že hlavní negativum ohledně Evropského spotřebitelského práva je nedostatek nápravných opatření. The New York Times už v roce 2015 informovali o tom, že v USA dostanou majitele aut Volkswagenu peníze, v Evropě dostanou pouze takové plastové trubičky. A to samozřejmě nevíme, eh, ne, nepotřebujeme fitness check, eh, stačilo si přečíst New York Times, eh, že tomu tak skutečně je. Ten případ Volkswagen, který se velice často cituje na straně Evropské komise a ve vysvětlujících prohlášeních, velice hezky ilustruje, že absence kolektivních žalob je v Evropě problém. Německo jako jeden členský stát, podobně jako eh, jiné členské státy, nedávno implementovalo určitou formu hromadných žalob, ale eh, Nicméně v Německu to vstoupí v platnost až v listopadu a jsem téměř přesvědčena, že to nebude fungovat. Takže eh, jedna dobrá věc je, že ten návrh zajišťuje jednokrokový proces, což je mnohem lepší než ten německý systém, kdy to vidíme na tom případu, který Eh, prošel v červnu 2018, protože tam v podstatě není zaručeno právo na kompenzaci spotřebitelů. Soud pouze rozhodne o faktech a poté je na jednotlivých spotřebitelích, aby šli k soudu znovu a žádali nějakou nápravu, což je pro spotřebitele velice nákladné. Takže eh, německý nový zákon neřeší ten problém, že eh, by bylo vlastně racionální pro spotřebitele k soudu vůbec nejít, i když mají nárok na nápravu tak eh, ta procedura navržená v tomto návrhu tento problém překoná, protože se v, něm, v tom návrhu hovoří už rovnou o kompenzacích. Takže to lze jedině pochválit. Aha, toto není ten správný snímek, no ale to je jedno. Eh, zkuste se vrátit. Tak. Další dobrá věc, že, eh, jak už jsem řekla, na rozdíl od toho německého procesu, to není pouze ten první krok, ale je to vlastně jednokrokový proces. Pokud eh, jste z Německa nebo eh, znáte někoho v Německu a znáte někoho, kdo se angažoval v tom, v té, v té hromadné, v, to, v tom procesu hromadné žaloby tam, tak víte, že to bude užitečné pro spotřebitele, budete vědět, že určité svazy, jakmile ten zákon vstoupí v platnost 1. listopadu, tak určité svazy zažalují, eh, zažalují Volkswagen a vlastně všichni eh, němečtí spotřebitelé, kteří zatím nedostali žádnou kompenzaci, tak eh, se v tom budou angažovat. A Zaznělo to už v tom legislativním procesu, ale federální spotřebitelské svazy už říkají, že spotřebitelé nebudou potřebovat právníka, jinými slovy, nebudou muset utrácet žádné peníze poté, co ta hromadná žaloba vstoupí v platnost. což je jistě velice užitečné, ale když se podíváte na webové stránky příslušného svazu, podíváte se tam do často pokládaných dotazů, co se týká toho postupu proti VV, který tedy začne v listopadu, tak si tam neustále jako poslední větu v té odpovědi eh, přečtete, že jednotliví eh, spotřebitelé by měli celou věc konzultovat s právníkem, aby se zajistilo, eh, že udělají všechno správně, až přijde na tu hromadnou žalobu. Takže to je další věc proč by ten německý model neměl být vzorem pro nějakou evropskou podobu této směrnice. Na tomto snímku máme e, článek 6 pod 3 část B, což je e, také další výhoda toho návrhu, protože to zohledňuje e, velice malé nároky, jak už tady řekli kolegové přede mnou těch případech eh, jsou ty entity, je, je těm entitám umožněno si tu kompenzaci ponechat, což je výhoda oproti německému systému, který eh, tyto případy vůbec nezohledňuje. Tedy tam, kde spotřebitelé utrpí jen velmi malou individuální škodu. Teď eh, tedy to špatné. Obecně vzato, v celé řadě případů ten návrh je až příliš vágní a ponechává příliš velký manipulační prostor pro členské státy. Dovolte mi dát vám pár příkladů. Za prvé, to vidíte tady na tomto snímku, ty entity mohou podávat hromadnou žalobu v zájmu spotřebitelů. Společný zájem spotřebitelů znamená zájem několika spotřebitelů, ale nevíme, kolik jich má být. Zda eh, stačí třeba tři, nebo jich musí být třicet, nebo jich musí mít třista. A pokud ten návrh bude tak vágní, jak se tady navrhuje, bude na členských státech, aby o tomto počtu rozhodli. Tak třeba v Německu řeknou, fajn, tak stačí tři. A v Itálii řeknou, no tak třeba deset. A to by byla velká nevýhoda jak pro spotřebitele, tak pro firmy. Další příklad je článek 4.4, bod což už tady zaznělo. Myslím si, že tento článek eh, umožňuje zneužívání ze strany členských států, ne těch kvalifikovaných entit protože členské státy třeba budou chtít, aby některé kvalifikované entity nemohly podávat hromadnou žalobu. Je to třeba ten případ v Německu, kde eh, vlastně eh, než ta hromadná žaloba byla vůbec schválena, tak němec, němečtí legislátoři změnili definici kvalifikované entity a ta je tak úzká, že v podstatě pouze federální spotřebitelské svazy mohou, kolik, mohou kol, koho, kohokoliv žalovat. A to by mělo pro evropskou úroveň být varováním. Třetí příklad je definice ohledně financování. Článek 15 bod 1 říká, že členské státy musí podniknout potřebné kroky za účelem umožnění kvalifikovaným entitám předkládat tyto žaloby, ale opět je to velice vágní. Takže některé členské státy třeba výrazně zvýší soudní poplatky pro kvalifikované entity, takže opět i zde máme ten problém, že není zajištěna právní jistota. A také, co se říká, co se týká financování třetích stran, zde nevidím ehm, žádné riziko zneužití nebo riziko toho, že by najednou všechny americké firmy začali se angažovat v evropských hromadných žalobách, protože na tom se příliš neobohatí jako třetí strany. Jedna věc, která mne ale vyloženě otravuje, je vztah mezi jednotlivými eh, nároky a mezi tou reprezentativní žalobou. Kolegové už řekli, že článek 6 je dosti nejasný já jsem to musela číst opakovaně. Řekla bych, že se mi to trošku vyjasnilo, ale musel, musela jsem to číst opravdu mnohokrát a stále mi to ještě není úplně jasné, jak podle článku 10 může nějaké rozhodnutí být účinné pro všechny poškozené spotřebitele v případě, kdy potřebujete jaksi jednotlivý mandát, zatímco článek 10 říká, že rozhodnutí je závazné pro všechny spotřebitele dále. A e, tady bych řekla, že ten návrh je vyloženě špatný pro biznis. Pokud správně chápu článek 10, tak to rozhodnutí by bylo pouze závazné, pokud je ku prospěchu spotřebitelů. A to je jediná instance, kde vlastně ta, ten německý vzor je lepší nebo adekvátnější pro zajištění spravedlivého výsledku protože tam to rozhodnutí je vždy závazné pro všechny spotřebitele, kteří se, kteří se zúčastní toho, toho, toho řízení. Nevím, proč by to mělo být závazné pouze, pokud je to ku prospěchu spotřebitelů. A nakonec eh, ráda bych navrhla určité strukturální změny. Například eh, mohli bychom jít o krok dál a umožnit spotřebitelům jako skupině mít eh, nějakou, nějaké zastoupení. Pak, jak zaznělo ve studii, v ideálním světě, a víme, že to je otázka kompetencí, ale v ideálním světě i malé a střední podniky by dostaly přístup k hromadným žalobám. A já bych byla eh, také pro, aby se eh, tam do přílohy uvedlo, eh, které směrnice stačí poškodit, aby člověk si mohl nárokovat eh, tuto směrnici. Je v, té, v tom návrhu něco vyloženě hnusného? Řekla bych, že ne. Ehm, mohlo by se tam provést, mohla by se tam provést celá řada změn, ale řekla bych, že je to proveditelné a eh, nemyslím si, že by bylo ku prospěchu kohokoliv, když se to bude dále zdržovat. Děkuji vám. Děkuji vám, paní profesorko. A teď 10 minut pro paní Marcus a pana Novamra. Um, do you have a remote to, uh, for the slides? Máte prosím ovladač pro slidy? Yeah. Um, good afternoon to you all. Dobré odpoledne, děkujeme za pozvání a děkujeme za to, že máme možnost uh, hovořit o uh, belgickém uh, právu ohledně hromadných žalob, i když máme také své stinné stránky. Mám 10 minut pouze k dispozici, takže Některé eh, ty slajdy eh, přeskočím. Eh, test šat je největší spotřebitelskou organizací v Belgii a loni jsme oslavili 30. výročí. Jsme nezávislí, to znamená bez reklam, bez dotací a bez finančních podpor. Eh, zákon eh, pro eh, hromadné žaloby byl schválen v belgickém parlamentu v roce 2014 a ty důvody jsou následující, že mm, spotřebitelé se zdráhají podávat žaloby u soudu, nevidí, jaký bude výsledek a dříve mm, se jednalo pouze o spory mezi podniky a nyní obsah Eh, působnosti byl eh, eh, rozšířen a zákon pro hromadné žaloby se týká pouze škod způsobených po 1. září roku 2014 a mm, týká se to tedy pouze porušení 31 předpisů Eh, v Evropě či v Belgii, co se týče spotřebitele, tedy porušení smluv. A zde na tomto eh, slajdu vidíte takové schrnutí nejdříve Eh, je třeba eh, přednést eh, žádost u soudu a potom soud rozhodne o přístupnosti a jestli je možno tedy se připojit či nepřipojit. A potom, co se týče vyrovnání, urovnání sporu, tak tam si můžeme zodpovědět dva dotazy. Ano, Eh, či ne a potom eh, se rozhodne, zdali není vhodné jiné řešení než eh, hromadná žaloba. A potom, když soudce rozhodne, že žaloba je přípustná, tak potom soudce stanoví, zdali se bude jednat o připojení, možnost připojení či ne, a potom začnou mandatorní jednání. Eh, povinná jednání, eh, samozřejmě, aby se dosáhlo urovnání a eh, to urovnání je vždy realizovatelné a během různých fází, během řízení a když i v době, kdy soudce rozhoduje o meritu. Takže potom po přípustnosti, eh, potom eh, dojde k urovnání, ale musí to eh, samozřejmě odsouhlasit soudce. A pokud se nemůže dosáhnout urovnání, tak potom soudce musí rozhodnout o meritu případu. A další slide, prosím. Slabé a stinné stránky Eh, naší eh, legislativy eh, zákon pro hromadné žaloby dává hlas našim spotřebitelům a takto se dostanou k soudu případy, které by se dřív nedostaly. Je to takový výdruh nátlaku. Chtěl bych třeba pohovořit o případu z roku 2015 proti aerolince Thomas Cook, Eh, jednalo se o spožděný let eh, z Tenerife do eh, Bruselu, jednalo se o kolizi na runway a Thomas Cook řekl, že to byla vyšší moc a nechtěli zaplatit očkodnění, na které měl spotřebitel právo podle legislativy z roku 2004. Potom, eh, co jsme eh, se setkali se spotřebiteli a zahájili hromadnou žalobu, tak eh, tato společnost okamžitě zaplatila, aniž by čekala na rozhodnutí o přípustnosti. Takže tady vidíme, že ta, otáz, ta hromadná žaloba je opravdu dobrým druhem nátlaku. A samozřejmě, kdyby se jednalo o jednotlivé spotřebitele, tak oni by se na soud neobrátili, právníci jsou příliš drazí a neví se, jaký bude výsledek. Takže v tomto případě ta eh, hromadná žaloba byla opravdu velmi užitečná. Eh, samozřejmě tato legislativa má i svoje slabé stránky, je velmi eh, časově náročná, i když to nebylo Eh, úmyslem zákonodárce, eh, tak se pořád neustále rozporuje otázka eh, přípustnosti a i to v momentě, kdy se diskutuje o meritu případu a jakmile padne rozhodnutí o přípustnosti, tak potom můžete podat odvolání ohledně přípustnosti a dokážete si představit, že to velmi dlouho trvá. My jsme eh, podali eh, hromadnou eh, žalobu proti firmám, které přeprodávají vstupenky za velmi vysoké ceny. V květnu v roce 2016 jsme podali žádost k soudu a minulý měsíc se začala řešit otázka přípustnosti, takže vidíte, že to opravdu trvá velmi dlouho. Zároveň s tím je spojeno mnoho finančních Eh, problémů. My nedostáváme finanční eh, podporu, takže eh, ty náklady musíme financovat my a potom tam nejsou žádné podílové poplatky, to je zakázáno ani žádné jiné peněžní otázky. Takže Týká se to pouze škod, eh, ke kterým došlo po 1. září roku 2014. Teď máme hromadnou žalobu proti Volkswagenu a eh, my eh, můžeme zastupovat spotřebitele pouze ty, kteří si zakoupili to manipulované vozidlo až po 1. září roku 2014 a e, Potom ten opt-out by měl být e, automatický. E, také máme řízení proti velkému belgickému teleoperátorovi a v tom odvolání bylo rozhodnutí o optinu a teleoperátor musel poslat všem dotčeným spotřebitelům dopis, tak aby měli možnost se vyjádřit a rozhodnout se, zali se připojí k té žalobě a ten dopis byl velmi nejasný a e, průměrný e, spotřebitel to nemohl pochopit, ale protože samozřejmě ten teleoperátor e, nechtěl, aby se lidé k té žalobě připojili. Takže si myslíme, že ta možnost připojení se k žalobě by měla být automatická. A moje kolegyně pohovoří o tomto návrhu. Ehm, já se pokusím být velmi stručná, co se týče úrovně harmonizace. My žádáme o minimální úroveň harmonizace, eh, tak abychom mohli eh, zachovat eh, naše stávající řízení v Bruselu, protože naše hromadné žaloby více chrání spotřebitele a my chceme Eh, samozřejmě, když bychom museli se přizpůsobit těm jiným hromadným žalobám, tak by to nebylo logické. Musíme mít tedy minimální harmonizaci, abychom mohli zachovat to naše řízení. A potom, co se týče eh, hromadné žaloby, která je napojena na eh, žalobu o zdržení se chování, zdržení se jednání, eh, takže tady eh, se jedná o to, že ta škoda už byla zastavena, takže tam není eh, potřeba řízení o zdržení se jednání. A potom těch problémů, které souvisí s kvantifikací škod, paní profesorka už o tom hovořila, článek 6, odstavec 4. Tady mají členské státy možnost se Eh, odchýlit od eh, eh, řízení o hromadných žalobách a mít pouze prohlášení odpovědnosti výrobce a teprve potom může spotřebitel začít s individuální žalobou. To není v duchu hromadné žaloby. My si myslíme, že toto ustanovení by mělo být vyňato, protože spotřebitel nikdy nepodá tuto žalobu sám o sobě. Například případ Volkswagen, tedy ten uh, známý případ Dieselgate. Eh, spotřebitelé eh, dostali eh, vozy, jsou tam různé motory a ta auta používali po různou dobu a když členský stát se rozhodne využít této výjimky, tak soudce se rozhodne pouze o odpovědnosti výrobce, tak potom všichni ti spotřebitelé budou muset podat individuální žaloby, budou muset prokázat svoje individuální újmy, a aby se prokázala odpovědnost výrobce. A, ty, a existuje tedy opravdu e, velmi malá šance, že by ten spotřebitel zahájil tuto žalobu. A e, potom Eh, se jedná, eh, jak bychom eh, definovali malou částku, malé škody, když třeba nějaký teleoperátor účtuje 8 eur spotřebitelům, je to malá částka či velká částka a pokud toto bude přijato, tak by to mělo být kombinováno s možností se nepřipojit a potřebujeme mít eh, nějaký eh, záložní eh, plán, když nemůžeme třeba dobře identifikovat spotřebitele. Potom, co se týče financování případů, tady máme několik podnětů, například škody v případě malých škod Eh, tak zde pod dohledem soudce by měla být možnost začít eh, eh, podat novou hromadnou žalobu. A co se týče financování třetích, ze strany třetích stran, tak my si myslíme, že tady tato informace by měla být zveřejněna pouze soudci nebo úřadu, ale ne tomu žalovanému. Mm, co se týče oblasti působnosti, myslím si, že k příloze bychom eh, měli dodat eh, eh, legislativu, například abychom minimálně pokryli to, co máme v Belgii. A potom, co se týče definice škody, tak by to mělo pokrýt alespoň ekonomickou povahu škody, ale i neekonomickou, třeba ochranu údajů v případě, jako byl eh, skandál Facebooku. A potom, pokud jde o informace spotřebitelům, v návrhu jsou některá ustanovení, eh, kde eh, má obchodník povinnost pokrýt náklady na informování spotřebitelů a my si myslíme, že ten oprávněný eh, eh, subjekt by měl eh, schválit tento obsah, obsah informace. Třeba se jednalo o případ zase teleoperátora, takže soudce musel soudce rozhodl, že je potřeba informovat, ale ten teleoperátor poslal opravdu velmi zavajející dopis a e, proto chceme, aby ty informace, které pošle obchodník, tak aby to zkontroloval soudce či e, ten e, subjekt. A potom, že co se týče článku 2.3, tak to by mělo být předmětem mezinárodního práva soukromého. A to je vše a jsem ochotna zodpovědět jakékoliv dotazy. Děkuji oběma řečníkům a nyní máte možnost položit vaše dotazy. So Mr. Volken was the first one. Pan Volken. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme eh, za všechny tři příspěvky. a mám eh, dotaz, eh, který je podobný tomu, co už jsem položil, protože je to důležité. Ne, a eh, nebudu se vás. Mm, já proč jsem se zeptal na tu otázku toho průmyslu těch žalob? Já se na to znovu ptám, protože my tady žijeme v té bruselské bublině. A tento návrh komise Eh, tak si myslíme, že to potom eh, povede eh, k podpoře toho takzvaného průmyslu žalob a potom už se to nebude moci řešit. Takže proto se opět ptám na to tež. A potom bych se chtěla zeptat ohledně rozšíření na fyzické a právní osoby, protože to by Eh, mohlo být nebezpečné. Třeba eh, v oblasti ale zdravotnictví a životního prostředí si myslím, že by to ale bylo žádoucí. Proto bych chtěl znát váš názor. Pan Didier. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Má otázka míří zejména na pana November a kolegy. Nechci nějak spochybňovat nezbytnost zvýšené ochrany spotřebitele, kterou umožňuje tento návrh komise. A jakožto spoluzpravodaj mohu jen být rád, že bereme potaz tuto potřebu zvýšené ochrany, ale také víme, že jsou tu rizika zneužití. A mě by zajímalo, při příkladu toho nějakého belgického tedy, eh, když si vezmeme jakoby belgický případ, je, je legisl, belgická legislativa počítá a předpokládá s určitými riziky, která jsme identifikovali, která by mohla být například Tomasku, by, mohl by být nějaký konkurent, který jak si pilotuje nějaký, nějakou kolektivní eh, žalobu proti svým eh, konkurentům. A eh, samozřejmě je dobré mít právo na ochranu spotřebitele, ale nehrozí tu nějaké excesy. <coughs> Má v sobě zabudované bel- belgická legislativa nějaké záruky? A při, pokud ne, tak myslíte si, že by stálo za to, aby vznikly? Herr Foss, Pan Foss. Vielen Dank, Herr Foss. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl celou řadu otázek, které bych rád položil. První otázka se týká toho takzvaného forum shoppingu. O tom jsme hovořili v té první části, ale v té druhé části už to nezaznělo. Možná, že to nebylo cílem cvičení, ale přesto bych se rád dozvěděl, zda eh, bychom nemohli mít nějakou studii výboru Jury eh, riziko toho takzvaného forum shoppingu, kde bychom se o tom informovali. A ono k tomu dojde. Já si myslím, že z hlediska právní jistoty bychom se měli vyhýbat tomu, že bychom eh, tak nějak eh, se přehazovali mezi členskými státy a právními systémy a hledání toho, kde to je nejnadějnější nebo nejjednodušší, to bychom měli omezovat. A proto já bych rád věděl od eh, i těchto posledních řečníků, jak moc velké riziko tady je pro ten forum shopping, zejména v přeshraničních případech a zejména v případech hromadných žalob. Třeba to je vysoké riziko, nebo tu není vůbec žádné riziko. A chtěl bych se zeptat, do jaké míry eh, bychom pak to nařízení Brusel 1a nebo Řím 1 mohli nebo měli pozměnit. Druhá otázka eh, navazuje na otázku pana Vilkna tedy takový ten průmysl obvinování, ten žalobní průmysl. E, to není pouze, průmysl, e, to není pouze argument, e, kterým bychom chtěli něco, něco jak si smést ze stolu, já nevím, že by třeba SAD říkalo něco ve smyslu spotřebitel je chráněný a to nám stačí, nic jiného nás nezajímá. Takže jde o to nebezpečí, jak ho vnímáme z hlediska vývoje ve Velké Británii nebo v Nizozemsku. To riziko tam je. A já bych rád věděl, zda kritéria v tom návrhu komise jsou dostatečně rozepsaná, abychom se takovémuto vývoji mohli vyhnout, a nebo zda bychom měli ještě dodatečně třeba vyloučit nějaké ty honoráře z úspěchu nebo něco takového, abychom tomu pomohli. A poté třetí otázka. Velice často zaznívá u těch takzvaných opt-out modelů ta, eh, ta jasnost, že vlastně by to tady bylo žádoucí. Ale já se chci zeptat, do jaké míry je tomu žalujícímu, ať už jich bude kolik, kolik, eh, eh, kolik chce, že bude, část, bude součástí toho řízení a že může z něj případně i vystoupit. Já si myslím, že musí být jasné, kolik eh, těch žalujících musí být, jak vysoká třeba musí být škoda. Eh, já si myslím, že ta jasnost by měla být eh, samozřejmá, ale co s tím modelem opt-out? Jak bude člověk dopředu vědět, co všechno musí dodržet a s čím má vlastně co dočinění? Další otázka, a tady se dotýkám vlastně možnosti e, použití tohoto principu na oblast životního prostředí, jak říkal pan Wilken, ono to zní hrozně hezky, ale já nevím, když třeba někdo znečiští, znečistí ovzduší a někdo jiný z toho udělá e, žalobu, tak koho to vlastně zasáhlo? Protože ono v oblasti životního prostředí to může mít dopady typu, že něco v Hamburku někdo znečistí a ten oblak se přesune třeba do Mnichova, takže ono je hrozně složité to nějak omezit. Eh, šlo by to, myslíte, vůbec nějak? A kromě toho, eh, jako doplněk k této otázce, eh, otázka ochranu dat, to je v článku 80 a vlastně jsme tam schválili něco, co by, k čemu by nemělo docházet. A to je takový překryv, který je podle mě velice složitý. Navíc, když zejména v ústavně právní oblasti nemůžeme vycházet z toho, že e, by toto vysoce osobní právo mohlo být vlastně přeneseno na ostatní, že to tady musí být vždy jednotlivé, jednotlivá ztráta. Já nevím, podívejte se na případ Facebooku a Cambridge Analytica nebo různé jiné případy hackingu, tam eh, může docházet ke škodnímu působení firem. Jak se z toho pak vyčte, koho to přesně zasáhlo? Protože to také budeme muset nějak omezit, ale tam jde vlastně o ústavně právní otázku. Je to vysoce osobní právo a tam nelze říci, toto právo za mě může vykonávat kdo chce. To přece nejde. Já si myslím, že tam potřebujeme toto zasažení jednotlivce a potom princip opt-in spíš než cokoliv jiného. Omlouvám se za přílišnou délku. Děkuji. Otázky by většinou <laughs> měly být kratší než odpovědi. Nejsem si však jist, zda v tom zbývajícím čase tuto strukturu jak si eh, udržíme. So basically, could, could the... Takže v zásadě mohli by se řečníci zhostit eh, otázek, eh, které se jich týkaly? Je tu žádost profesorky Žod? Ano. Já bych chtěl, chtěla předat slovo Rafaelovi eh, Amarovi, který se rovněž účastnil naší studie a který chce hovořit o tom riziku zneužití. Já děkuji. to riziko zneužití, to je samozřejmě něco jasného, když se hovoří o eh, takovýchto hromadných žalobách. Takže několik eh, stručných poznámek k tomu, co řekl pan Volken a pan Didier. Zkušenosti až do posud, tedy francouzská zkušenost, ukazuje, že tam není že hromadné žaloby prostě nefungují eh, a je to problematické. Když se zeptáte eh, různých spolků spotřebitelů, tak oni říkají, že, nech, že, že to nechtějí, protože nejsou schopni to eh, vést skutečně způsobem, který by nějakým způsobem vedl k dobrému výsledku. Pak je tu sam, určitá ochrana Eh, které, s kterou se počítá eh, v těch textech a v tom, co jsme předložili, tak jsou to určité ty záruky, které by mohly toto případné riziko eh, z, zmírnit nebo odvrátit. A jinak se tu hovořilo o tom žalobním průmyslu, ale ono to není tak. Ono je to spíš absence evropské regulace, která umožňuje to, to, ten, to kvetoucí, ten kvetoucí průmysl s žalobami s očkodněními advokáty už ti dělají právě forum shopping, právě protože neexistuje evropská regulace a evropské záruky, které by tomu předcházely. Takže v sektoru eh, spotřeby nedochází k žádnému, eh, zatím k žádnému zneužívání. A stejně tak ve Spojených státech není žádná empirická studie, která by ukazovala, že by docházelo k takovému druhu zneužívání. To jsou spíš fake news. Eh, a ovšem v oblasti spotřebitele. V oblasti, v oblasti konkurence, tam ano, ale tam je to spíš absence regulace, která to, eh, tato zneužívání umožňují. A eh, my jsme se snažili hájit alternativní mm, způsoby vyrovnávání mimosoudního vyrovnávání. Eh, takže na to chceme také obrátit vaši pozornost, ale aby to fungovalo, takové to mimosoudní vyrovnání, tak musí existovat i soudní možnost. Protože firma samozřejmě nemá vůbec žádnou motivaci si sednout k jednacímu stolu, pokud se aspoň trošku nebojí, že bude pohnána eh, před soud. Takže aby fungovalo mimosoudní přátelské vyrovnání, musí existovat i soudní cesta a soudní verze. Jistě, že to si všichni přejí, aby se to dalo vyřešit smírným způsobem, ale ještě jednou k tomu musí existovat i text o soudní, soudním řešení. Děkuji. Profesor Augenhofer? Ferová? Um, okay, so, um, no, I don't fear any... Ne, já se neobávám žádného zneužívání. Některé ty články toho návrhu nejdou dost daleko. Takže si nemyslím, že by docházelo ke zneužívání. Ráda bych potvrdila to, co říkal můj kolega. Neexistuje žádná empirická studie, k jakému množství zneužívání dochází v USA. Podíváte-li se například Volkswagenu, protože ten se dobře porovnává, tedy co do toho výsledku v USA a v Evropě, tak eh, v USA k žádnému zneužití toho případu nedošlo. Došlo k vyrovnání eh, mezi tím federálním žalobcem a e, tou federální komisí a Volkswagenem buď měli možnost zaplatit, anebo ta auta opravit a e, poté se tedy rozhodli pro tu finanční vyrovnání na základě stáří vozidla, které pak určovalo, určovalo tu cenu. Takže to nebylo žádné zneužití, jenom podíváte-li se na tisková prohlášení VW v Evropě a v USA, tak máte pocit, že čtete prohlášení dvou úplně jiných firm, protože v USA říkali, no nám je to tak strašně líto, už to nikdy neuděláme, prosím nadále si kupujte vaše auta a v Evropě v podstatě e, říkali, žádný evropský spotřebitel nedostane nic. A e, proto různící se chování jistě musí být nějaký důvod. E, možná je to proto, že se to týká té e, otázky forum shoppingu. Evropský soudní dvůr v rozsudku Schrems na začátku letošního roku velice jasně řekl, že pokud spotřebitelé jako skupina předloží nějakou žalobu ve stejné věci, tak eh, to nebude soud v domovské zemi spotřebitele, který bude mít na starosti ten proces, že naopak ztratíte tu možnost ten proces vést v domovské zemi toho spotřebitele, takže já nevím, jak by ten forum shopping měl vypadat. Protože tam jde o ty kvalifikované entity, které se nezmění, pokud se nezmění nařízení Brusel 1a. Takže by se to muselo, ta, ta žaloba by se musela podávat u soudu státu rezidence toho žalovaného. Takže nevím, jak by měl vypadat ten forum shopping a upřímně řečeno nemyslím si, že by Evropský soudní dvůr měnil své stanovisko, které právě potvrdil v judikatuře v případu Schrems v lednu 2018. Kolegyně chtěla ještě něco dodat a já se pak vrátím k tomu poslednímu. Já bych chtěla zareagovat na, na vaši otázku. Zda hrozí riziko, že eh, dojde eh, k nějakému zneužití uči konkurentovi? Já si myslím, že ne, protože ta entita, která zahajuje eh, tuto žaloby, musí být členem té komise konzultativní belgické na ochranu spotřebitele. A kromě toho musí mít, eh, to být právnická osoba, ale několik let. Nemůžeme vytvořit ad hoc eh, jenom nějakou organizaci jednoúčelovou. A takže jestli by to mohlo vytvořit nějakou industrializaci žalob, to si taky nemyslím. Já vám odpovím prakticky v Belgii to existuje už čtyři roky ten, a my jsme jedinou entitou, která zahájila e, e, tuto možnost a měli jsme jich sedm. Takže se nedá říct, že by bylo takový nějaká přehršel. A je jen velmi málo pobídek k tomu něco, do něčeho se takového pouštět, protože je z toho jen málo finančních e, výhod. Takže je to něco, co je skutečně v zájmu spotřebitele. Ale nás to spíš stojí, my z toho nic nezískáme. Takže z finančního hlediska také jsme se snažili nabídnout něco, co by zlepšilo ten systém z finančního hlediska, protože jinak to je pro nás spíš zátěž. Pokud není finanční pobídka, tak nevíme, v čem by eh, spočívala ta pobídka k tomu dělat nějaké eh, takové účelové žaloby. Uh, I, I can answer your question about uh, opt-out. Mohu ještě odpovědět tomu opt-outu implicitnímu opt-in by mohl být vhodnější, kdyby počet spotřebitelů dotčených e, tou škodou byl těžko posouditelný. Ale z, z hlediska naší zkušenosti, spotřebitelé, když se to týká, jsou, se dají snadno určit. Třeba případ Thomas Cook, to se týkalo asi 200, 220 cestujících čili bylo to snadné identifikovat, čili snadnější pracovat s optoutem. Nebo případ proti americké platformě Groupon, týkal se to nějakých smluv na plenky, které nikdy nebyly dodány. No a Groupon přesně věděl, komu, to, komu tyto nároky prodali. Takže i tam byl užitečnější opt-out. Pří, případ Proximus, to, to, je, to byl telefonní operátor, o tom už jsme hovořili předtím. Proximus opět přesně věděl, kolika, eh, kolika zákazníků se to týkalo, mohli je kontaktovat bilaterálně, e-mailem, telefonem. Ale v některých případech samozřejmě je těžké stanovit počet eh, dotčených spotřebitelů a pak lze eh, použít opt-in, pak má své oprávnění je své místo. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Tak doufám, že... A ještě paní profesorka Augenhofer snad. Eh, ano, ano, ano, ještě dvě otázky nebyly zodpovězeny, nevím, jestli máme dost času. Jedna se týkala ochrany životního prostředí. Já nebudu tvrdit, že jsem odbornice na životní prostředí, ale tady ten eh, příklad s Hamburkem a Berlínem, jak říká řečnice, on to byl Mnichov původně, eh, když eh, dojde k nějaké, nějakému znečištění v Hamburku a pak zasažení jsou v Berlíně, tak mm, to není problém vytvořit z toho kolektivní žalobu, hromadnou žalobu, protože tam dojde k poškození životního prostředí. A ta druhá otázka se týkala článku 18 eh, nařízení o ochraně dat. Já bych 80, eh, pardon. Já bych řekla, že ten článek 80 je poměrně depresivní norma. Mít to pouze jako, jako obci pro členské státy, které neumožní spotřebitelským svazům nebo bonifikovaným entitám podávat hromadné žaloby, to je v této době značně depresivní, protože hovoříme o, o hromadných žalobách, kdy, když se přijme eh, nařízení a není tam jaksi povinnost podávat tu žalobu, nevím. Řekla bych, že nějaké překryvy to není problém, je to spíše takový pozitivní vedlejší účinek toho eh, minulého návrhu a doufejme, že i ta nařízení o ochraně dat se bude rychle uplatňovat, protože aktuálně si nemyslím, že můžeme říci, že nařízení o ochraně údajů samo o sobě zajišťuje efektivní ochranu v této oblasti. Děkuji vám. Děkujeme. Pane kolego, vy jste chtěl také ještě něco dodat? Já vám děkuji. Pokud jde o forum shopping, dvě poznámky. První poznámka. Dokud nebudeme mít harmonizovaný nástroj, hrozí vždy, Eh, nebezpečí forum shoppingu. A právě proto jde o to, aby existovala harmonizace, abychom tomu předešli. A nevím, jestli můžeme i harmonizovaný pravidly s tím něco udělat. Když se podíváte na hlavní aktéry, v případě tedy konkurence, kteří už to dělají, jak už jsem řekl, no tak ono, ta volba je jednak tedy angliština, často je to nizozemsko, protože tam ten soud hovoří anglicky, takže ty procesní akty pak jsou v angličtině a to potom vyvolává tuto pobítku. To je jeden z faktorů, který je vede do Nizozemska a do Anglie. A právě proto jsou tam ty advokátní kanceláře, které jsou anglosaské, které hovoří anglicky, který, kteří snadněji hovoří anglicky. Můžeme mít klidně harmonizovaný systém, eh, to sníží trošku to riziko, ale ne úplně. Eh, Děkuji vám. Tím bych rád poděkoval všem našim distingovaným řečníkům a řečnicím za to, že se s námi dnes podělili o své znalosti. Děkuji vám ještě jednou. Další bod na pořadu jednání je za zavřenými dveřmi a proto prosím všechny, kteří nemohou setrvat v sále pro zasedání in camera, aby opustili jednací sál. Děkuji.